Milí kolegové, milé kolegyně, dostáváme se k nyní první části otázek na komisi. První otázku on polož, předložil pan Papastamkos. Pan Barně má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat panu Papastamkosovi za otázku na téma které spadá do mé současné odpovědnosti a je zásadní pro fungování ekonomiky a finančních trhů. Ratingové agentury mají prvořadou úlohu při posuzování rizika a situace podniků a také států. A krize ukázala, že jejich fungování vyvolalo a vyvolává problémy. A to říkám tuto věc co nejmírněji. A ty následky jsou často velmi závažné. A proto G20 přijala důrazná rozhodnutí, tedy vytvořit dohled a nová pravidla pro řízení. Připomenu, že při krizi komise na toto téma zavila odpovědný postoj a z posouzení ratingových agentur učinila prioritu během dvou posledních let a od září 2009, to jest jeden rok po bankrotu firmy Lehman, byla opatření týkající se ratingových agentur schválena a tady chci vyzdvihnout snahu zpravodaje pana Gořese, aby problémy vyvolané fungováním ratingových agentur byly vyřešeny. A tyto problémy významně přispěly k finanční krizi. Došlo toto nařízení tedy předpočítá s povinnou registrací ratingových agentur usazených v Evropské unii a znamená také významné nároky, aby byly ukončeny případné střety zájmu, aby došlo k ověření metodiky ratingu a také, abychom se ujistili, že tyto ratingové agentury fungují naprosto transparentně. Mám plnou důvěru, že nová pravidla o ratingových agenturách zlepší rozhodujícím způsobem nezávislost a integritu procesu ratingu. Zlepší průhlednost aktivity ratingu, spolehlivost i aktivit, které se týkají státního dluhu evropských států a mezinárodních institucí. Pane poslanče, pokud jde o navrhované vytvoření Evropské agentury pro hodnocení možnosti a solventnosti při výpůjčkách. To je vlastně model emitenta a plátce. A tyto myšlenky by měly být pečlivě vyhodnoceny z hlediska odpovědnosti, co evidentně, pane poslanče, zásadní priorita je dnes aplikovat řádě nařízení z roku 2009 a umožnit fungování obnoveného systému, ale neuzavírám se této myšlence, tedy vytvořit Evropskou agenturu. Musíme to posoudit podle eh, hodnocení výsledků nařízení z roku 2009 o ratingových agenturách. Toto je také předpokládáno v nařízení a komise předloží parlamentu i radě toto hodnocení do prosince 2012, ale mohu potvrdit, že komise navrhne změnu nařízení o ratingových agenturách, abychom svěřili ESMě, novému úřadu pro finanční trhy, dohled nad finančními agenturami. Vy jste to požadovali jako Evropský parlament při projednávání tohoto nařízení a hlavy států se na tom dohodly, takže tak to učiníme. Jsem přesvědčen, že tento převod odpovědnosti zlepší rámec pravidel, kterými disponujeme v naší Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Pane Papastamko, si prosím. Co to Barné, já ten Chtěl bych poděkovat panu Barnierovi za jeho odpověď a chtěl bych říci, že toto je, pane komisaři, téma, eh, kde byla vždy požadována parlamentní kontrola ještě před vypoknutím finanční krize. Myslím si, že tady máme co dočinění s dvěma paradoxy. Eh, máme mezinárodní ratingové procesy, aniž se to dále kontroluje a druhým paradoxem je, že Tady se dostávají do hry soukromé zájmy mimo evropské, které ovlivňují orgány Evropské unie. Já bych tedy chtěl apelovat na komisi, aby co nejrychleji upravila tuto oblast, aby jednala rychleji. A jak to vypadá se zeměpisným rozdělením? Jak je rozdělen pracovní okruh této ratingové agentury? Prosím, pane komisaři. No, eh, já vím, jaké nasazení prokazujete již dlouho a proto jsem vděčný za dialog, který zde dnes zahajujete. Já jsem zde pouze několik týdnů a beru v úvahu toto nové nařízení, které navrhla předcházející komise pod vedením pana Baroza. Toto nařízení zlepšuje situaci díky nárokům na ratingové agentury a poslední pokrok, který bude uskutečněn podle toho návrhu, o kterém jsem hovořil, bude dohled ze strany ESMY. A není to jediná oblast, kde na společném a jednotném trhu, který je integrovaný do značné míry, zjišťujeme, že existují podniky, zejména finanční, které již nejsou národní. A připomínám, že v Evropské unii v polovině členských států, tedy bankovní sektor patří bankovním skupinám z jiného státu, z jiných států a dohled zůstal na národní úrovni. Takže zde musíme odvést práci v oblasti integrace a snažíme se díky pravomocím ESMY dosáhnout mezinárodního evropského dohledu, který si přejete. Pokud jde o vaši zemi, která utrpěla tento otřes, tak musíme být velmi obezřetní. Já nechci hodnotit to, co se stalo. Musíme být obezřetní ve všech případech, kde ratingové agentury hodnotí situaci v ekonomice jednotlivých států a v oblasti také veřejného sektoru. Jde o úkoly pro stát a Týká se to dluhu a týká se to i občanů, kteří jsou příliš často vlastně v první linii při nárazu. A já chci, aby řešení budoucí krizí bylo takové, aby daňoví poplatníci vlastně nebyli povoláni v první řadě k tomu, aby řešili situaci. Tedy chci ovlivnit eh, inform, informování investorů, potřebujeme tedy náročný rating, odborný rating je třeba, aby tyto agentury byly pod dohledem, aby tak pracovaly a budou pod kontrolou evropských institucí na základě návrhu, které předložím ještě do konce roku. Pan Obermeier, jste požádal slovo? Eh, děkuji, děkuji za vynikající právo, která, zprávu, která mě optimisticky uh, neladila, protože pak, že dospějeme ke zřízení ratingové agentury, bude to znamenat nezávislost na zbytkových, na, na ostatních ratingových agenturách. Mě by samozřejmě zajímalo, jakým způsobem uh, by se věcně, ale také strukturálně skládala tato Evropská ratingová agentura, protože konec konců taková agentura by neměla být bez zuba, takže by mě zajímalo, jaké důsledky z toho vyplynou. protože špatné výsledky jednočlené eurozóny, co se týče eh, úvěru schopnosti, jak by reagovala taková ratingová agentura? Ještě jedno má slovo pan komisař. Pane poslanče, pan Papastomku se ptal na vhodnost, což podporuje vytvoření Evropské veřejnoprávní ratingové agentury. Já jsem se k tomu nevyjádřil, tímto směrem se komise neubírala ve své činnosti komise navrhla nařízení, které jste schválili, které se týkalo obnovy současného systému soukromých ratingových agentur a důsledného posílení pravomocí a transparentnosti, aby se zamezilo střetu zájmu a aby byla ověřena poctivost jejich ratingové aktivity. To nařízení existuje, vstoupí v platnost co nejrychleji, bez prodlevy a doplníme tento mechanismus eh, funkcí dohledu, kterou bude mít agentura ESMA. Pokud je o tuto novou agenturu, po které volá pan Papastamkos, tak já se nebráním tomu, že bych, ale potřebujeme čas, abychom vlastně posoudili změnu tohoto business modelu. A myšlenka Evropské ratingové agentury je myšlenka zajímavá, ale je třeba ji velmi pečlivě posoudit. A já se nechci vyslovit k tomu, jak by měla pracovat, kdo ji bude vytvářet a podobně. Taková agentura by také vlastně vyvolala dotazy týkající se zasahování veřejných eh, institucí, protože nezávislost ratingových agentur by se také vztahovala na veřejnoprávní, na veřejnou ratingovou agenturu. Takže pokud bychom se měli ubírat cestou takovéto veřejnoprávní ratingové agentury, tak proto skutečně potřebujeme vážné úsilí. Dnes musíme zabránit improvizacím, rozhodnout tak, abychom spustili ten renovovaný systém, který jste vlastně schválili v novém nařízení. A potom je třeba odpovědět na všechny otázky, které já jsem zde položil. Děkuji, pane komisaři, dámy a pánové. Není-li někdo z poslanců v sále, kteří kladli otázku, tak bychom se touto otázkou neměli zaobírat, ale protože tady zasedáme za mimořádných okolností, eh, vezmeme prostě na vědomí, že dámy a pánové tady nejsou a budou moci získat písemnou odpověď na jejich otázku. Třeba, že se o tom nemůže diskutovat tady v plénu. To znamená, každopádně vám bude poskytnuta odpověď. Máme tady následující jména. Pan Vasitis. Eh, paní Morkonajte. A další otázka eh, na pana komisaře Almuniu. No, to je vlastně otázka na komisaře, který tady měl být. Je to otázka od pana Liama Ayworda. Čili to je otázka 28. Eh, protože pan komisař je tady, poprosím o odpověď. Pane komisaři Almunia, možná, že když jste právě dorazil, mohl byste tedy posléze odpovědět. Teď budeme pokračovat s těmi otázkami e, z řad poslanců, kteří tu nejsou. Pan Tusas dostane písemnou odpověď, potom pan Crowley, pan Ziobro. A další otázka potom. O Επίτροπος ο κύριος Ντεούτ Máme tady pana komisaře, aby nám mohl odpovědět na tento dotaz. Dobrá. Mr. Almunia, welcome. Pane a komisaři Almonio, vítejte. Jste ochoten odpovědět na otázku pana Evolda, tak to je výborné. Takže děkuji. Děkuji vám, pane předsedající. a omlouvám se, stál jsem už ve dveřích plenárního sálu. Komise úce sleduje situaci, jak se vyvíjí. Eh, jak vážení poslanci vědí, pan poslanec eh, ví, že se vytváří také nové trhy. Komise usiluje ze všech sil o to, aby nová pravidla a principy Eh, ohledně hospodářské soutěže byly respektovány s tím, že bereme měnící se situaci na trhu samozřejmě v potaz. V takových případech jako Intel a Microsoft bylo jasné, že komise se snaží zabývat se meritem věci a zasáhnout tam, kde je to třeba, aby si mohli spotřebitelé vybírat z různých alternativ a tak využívat co možná nejlépe nových eh, technologií. Je eh, důležité, aby eh, prospívala technologie druhé a třetí eh, generace a to také je důležité pro komisi, proto my se zabýváme nejen těmi technologiemi, které mají svého majitele, ale ty, které nejsou přímo patentované a za, chtěme zajistit interoperabilitu a využívání produktů eh, od různých společností, abychom tak eh, předešli nějakému vytváření širšího monopolu. Zajímá nás situace na sousedních eh, trzích, aby nevznikalo k nějaké, mono, k nějaké monopolizaci a proto také se zabýváme tím, jak aby vznikla volná platforma. Can I thank the Commissioner for the reply? Chci poděkovat panu komisaři za odpověď. Ano, došlo k několika novým případům, které se týkají eh, právě samého základu této věci eh, a nových technologií. Některé žádosti eh, výrobců byly z politického eh, důvodu odmítnuty. Co může komise učinit proto, aby se zvyšovala hospodářská soutěž a aby zde bylo dost nových informací o eh, nových eh, technologiích a přitom, aby nebylo porušováno právo hospodářské soutěže? Pane komisaři. Ano, v skutku, to vím. Znám ty prvky, o, které, o kterých jste hovořil v té doplňující otázce. Může vzniknout eh, možnost problémů s hospodářskou soutěží. My monitorujeme trh, nemohu teď hovořit o jednotlivých eh, šetřeních, které provádíme eh, které máme tedy v rukou a sledujeme, ale jsem si plně vědom obav, o kterých hovoříte a které přednáší parlament. Také vím, že my zde máme naši úlohu, protože naším úkolem je sledovat hospodářskou soutěž a máme zabraňovat dominantní eh, situaci na trhu nebo případnému vzniku bariér pro nově vstupující subjekty a zajistit eh, také přístupnost technologií eh, spotřebiteli, aby spotřebitel netrpěl ze situace s hospodářskou soutěží. Děkuji mnohokrát. Máme tady ještě dvě dodatečné otázky. Další od pana Rybiga, prosím, pane poslanče. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, e, i v roamingové úpravě se stanovilo, eh, že bude existovat taková úprava, že každý provozovatel, provozovatel každý operátor v Evropě musí dostihnout každého zákazníka. Teď existuje konflikt mezi provozovateli, eh, jak si brát to ze sítě a už neposkytovat nezbytnou podporu. Domníváte se, že bude nezbytné, aby národní regulační úřady eh, v tomto případě se chopily nějaké akce? pan ještě druhá otázka. Děkuji, pane předsedající eh, Je potěšitelné, eh, když se komise zaobírá eh, právními dopady této otázky. Ale když existuje rozhodnutí, existují řada rozhodnutí Evropského soudního dvora, mohla by tato rozhodnutí také pomohon, pomoci mm, v reakci, protože existovali spotřebitele, kteří se pokoušeli postupovat proti poskytovateli služby. Pane Almuny, máte slovo. Pane předsedající, na váš dotaz chci odpovědět, že bychom měli kombinovat správné nařízení a, nebo i regulaci trhu a um, principy hospodářské soutěže. To jsou aspekty zmíněné jak v původní otázce, tak ve vaší dodatečné otázce. Jaké máme nástroje pro sledování hospodářské soutěže? Ty se ukázaly jako velice užitečné. V současné době Eh, komise kontroluje situaci a pokud nebudou tyto nástroje stačit, využije eh, regulační pravomoci. Myslím, že nejlepší řešení je správný mix eh, pravidel hospodářské soutěže a regulace. Tyto nástroje jsou komplementární, navzájem se doplňují. Já se omlouvám, pane poslanče, nejsem právník a neznám celý ten seznam individuálních stížností. Nepochybně však o tom získáváme informace, máme informace o stížnostech a pokaždé, kdy je třeba reagovat, protože zjistíme, že stížnosti či informace, které přijdou na komisi, vyžadují akci z naší, ak- z naší strany, tak samozřejmě reagujeme, jak už jsem uvedl. Těmito otázkami se zabýváme, probíhají různá šetření. Musím být diskrétní, takže nemohu hovořit o konkrétních případech. Děkuji mnohokrát. Pan Tusas dostane písemnou odpověď, který byl autorem následující otázky. Děkujeme panu Almuniovi. Následující otázky jsou pro paní Krus. Ale paní Krus tu ještě není. Pan Crowley je zastoupen panem Aylwardem, ale musíme počkat na paní Cruz. Písemné odpovědi dostane pan Zjobro. A další otázka na pana de Guchta. Je otázka pana Chuntise 32. Pane komisaři, máte slovo. Můžete odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Finanční krize v Řecku nevznikla v bankovním sektoru, ale ve veřejném sektoru. Avšak zranitelnost bank vzrostla díky špatné ekonomické situaci a vývoji ohrožení veřejných financí a vývoj bere v úvahu různé zdroje informací, včetně informace ratingových agentů. A v tomto kontextu komise pečlivě sleduje další fiskální opatření, která byla oznámena řeckými úřady 3. března a schválena parlamentem 5. března s cílem dosáhnout rozpočtových cílů v roce 2010 komise také sleduje vývoj v řeckém bankovním sektoru. 8 bank aktiv je ve formě státních dluhopisů nebo státních půjček a e, špatné půjčky e, narůstají tempem 18 díky slabé ekonomice. Kromě toho řecké banky jsou velmi závislé na na operacích v oblasti refinancování z Evropské centrální banky a také se počují na, na finančním trhu. Abychom zajistili makroekonomickou stabilitu v eurozóně a v celé Evropské unii, protože banky jsou vystaveny řecké krizi, zejména díky svému držení státních dluhů, a to se týká Německa a Francie zejména. Vzhledem k tomu, že tato angažovanost není významná z hlediska HDP, je významnější z hlediska výsledku, hospodářských výsledků jednotových bank. 10 je invest, bilance je v řeckých bank investováno v jiných částech Evropy. Doplňující otázka? Děkuji za tuto odpověď. Je jasné, řecké banky zažívají jisté problémy a existuje nejistota, která také postihuje veřejný sektor v Řecku. Ale já bych si přál upřesnit, že pokaždé, když Řecko vyhlásí opatření a formy půjček, tak ratingové agentury sníží spolehlivost eh, Řecka. A to je nešťastná úloha. Jsou tyto ratingové agentury důvěryhodné? Jsou to americké agentury a je nepřátelné, aby to evropské instituce a Evropská centrální banka přijímala tyto informace jako spolehlivé. Už tu byla jedna otázka. Je možné, aby Evropská unie nebrala v úvahu hodnocení, které je nyní prováděno? Máte slovo, pane komisaři. Pane předsedo, jak už jsem právě řekl, komise ve svých vlastních analýzách bere v úvahu úvěrové hodnocení ratingových agentur, ale také své vlastní analýzy. Evropská komise velmi bedlivě sleduje vývoj ve veřejném sektoru, bankovní sektoru v Řecku, abychom mohli dospět k vlastním závěrům. A my předkládáme návrhy radě na základě těchto závěrů. A pokud jde o úvěrový rating, tak ratingové agentury jsou soukromé společnosti, ale jsou velmi vlivné, pokud jde o finanční trhy. A není odpovědností toto řídit z hlediska komise. Máme tady ještě dvě dodatečné otázky ke stejnému tématu. Nejprve pan Messerschmidt, 30 minut, prosím. Er Děkuji, pane předsedo. Velice eh, se zaobíráme tím, co bychom měli dělat, abychom vyřešili eh, finanční krizi. Důležité je, aby státy předkládaly návrhy rozpočtu komisi, než o nich budou debatovat národní parlamenty a než je schválí. A já bych tedy si rád vyslechl, abyste to prohloubil. To znamená, aby komise do budoucna skutečně eh, měla by mít náhled na rozpočty jednotlivých národních států. Mohl byste to prohloubit, tuto úvahu? A nyní pan Papa Nikolau, druhá dotečná otázka. Děkuji vám velice za vaši odpověď. Já jsem velice bedlivě sledoval, co jste řekl, prostoroval jsem si údaje i způsob, jakým jste vysvětlil, jak by měla komise reagovat. Pokouším se z toho vyvodit závěry, zda tedy v dohledné budoucnosti nějaká jiná země eurozóny by mohla mít obdobné problémy eh, se stejným tlakem na trhu, bude se s tím nakládat úplně stejně? bude se sledovat stejná logika, se kterou se eh, postupovalo teď, to znamená, řekne se přístup, který jsme zvolili k Řecku a znamená, mm, přineslo nám to strukturální problémy, objevily se takové strukturální problémy, které možná budou mít dopady i na další členské státy. Děkuji a nyní pan komisař. Eh, Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci připomenout, že odpovídám na tyto otázky a nahrazuje komisaře Réna, který je nemocný, takže to není moje portfolio. Ale ty otázky byly položeny a týkající se státního rozpočtu. My jsme minulý týden poprvé projednávali na kolegiu opatření, která by měla být eh, podniknuta v rámci budoucího monitoringu a to je jedno z témat, které by mělo být řešeno ale také zřejmé, že v této chvíli zatím žádné rozhodnutí nepadlo. Takže je to pouze předmětem rozpravy, abychom zajistili, že tato věc bude řádně v kolegiu projednána a příslušný komisař předloží návrhy brzy a potom budete moci jednat přímo s ním. Druhá otázka. Není důvodu proč by komise nezaujala postoj vůči Řecku ani vůči jinému státu. Ta otázka nám nebyla položena a my bychom zaujali přesně stejné stanovisko, kdyby ta otázka zazněla. Děkuji. Vítáme paní komisařku Nelly Cruz. Byla položena otázka číslo 30 panem Crowlem, kterého zastupuje pan Elwood. Paní komisařko, máte slovo. You, Děkuji vám, pane předsedající. Svět se rychle mění, vzniká nová digitální éra, Evropa se musí připravit na takovouto situaci svou infrastrukturou, abychom dosáhli růstu v budoucnosti. Rada v březnu 2009 stanovila indikativní cíle dosažení 100% pokrytí do roku 2013. Strategie Evropa 2020 vede tuto výzvu ještě dál. A to, aby bylo 30 megabitů pro všechny Evropany do roku 2020, toto pokrytí a to znamená, že toto pokrytí by měli mít i e, lidé žijící na venkavi a e, také, aby bylo možné z 50% e, obyvatelstva se mít paušál, mít smlouvu na internet. My podporujeme tedy v této strategii Evropa 2020 také širokopásmový internet a pokrytí širokopásmovým internetem. Tato agenda eh, bude ještě rozvinuta ve, třetí, ve třech eh, dalších dokumentech, eh, kde se bude jednat o prováděcí předpisy, které se týkají také širokopásmového internetu. Bude se jednat také o doporučení přístupu nové generace NGA, jehož cílem je ujasnit právní základ tak, aby byly pozbuzovány další investice do vysokorychlostního internetu a bude navazovat také na první eh, program eh, rozhlasového spektra, eh, radio vysílání a to také souvisí s naší strategií. My chceme podporovat v digitální agendě širokopásový internet a vysokorychlostní internet. A nejen to, že je to naše výzva, ale my takto vybízíme členské státy k tomu, aby rozvíjeli národní strategie pro širokopásmové pokrytí, podporovali soukromé investice eh, tím, že budou například mapovat infrastrukturu, budou vyjasňovat různá práva a Členské státy tímto způsobem mohou výrazným způsobem snížit náklady a učinit celé investice životaschopnějšími. Tímto bude možné tedy překonat eh, onou propast eh, díky také infrastrukturálním fondům eh, na vybudování širokopásmového internetu tam, kde dosud tato možnost pokrytí není. Tedy, aby zde byla i možnost spolufinancování z veřejných prostředků. Komise chce, aby se posilovalo PPP eh, eh, v přístupu nové generace a komise usiluje o to, aby se snižoval rozpor mezi tím, co je trh připraven učinit a do čeho investovat a tím, co je vyžadováno od spotřebitelů. Ah. Uh, Mr. Aylward. Pane Elward, máte slovo. 30 vteřin. Děkuji, pane předsedající. Chci poděkovat paní komisařce za odpověď. Vzhledem k tomu, že žijeme ve stále digitálnějším, digitalizovanějším světě, jak si uvědomujete, každodenně provádíme velkou část práce online. Naše politická skupina má za to, že Eh, byli ponecháni eh, bez pomoci občané, kteří nemají přístup na internet. Co můžeme učinit pro to, abychom jim zaručili, že nebudou vyloučeni ze společnosti? Jak jim můžeme pomoci? Kyrie Petro k Paní komisařko, máte slovo. Pane eh, předsedající, není tu jen komise, ale také rada, která přijala ro- moudré eh, rozhodnutí tím, že si stanovila indikativní cíle 100% pokrytí do roku 2013 a 100% pokrytí je 100% pokrytí. Jak, kam dál si myslíte, že bychom měli jít? Co více bychom měli učinit? Doplňující otázka zazněla. Nejdříve tedy pan Harbour na 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Velmi vítám otázku pana Crowleyho a mám zájem o tuto situaci. V Irsku má být spuštěn bezdrátový broadband, který by poskytl přístup nové generace. A chci se zeptat na práci, kterou odvádím v oblasti státní podpory pro tyto formy broadbandového pokrytí, kdy soukromé instituce spolupracují s veřejnými institucemi, aby poskytly tyto služby. A chtěl bych se tedy zeptat paní komisařky, zda její služby podporují tyto formy služeb pro místní zprávu a pro místní společenství, protože pro univerzální pokrytí v oblasti broadbandu to bude v budoucnosti klíčové. Paní, Paní Tikau. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, Evropský plán počítá se jedním milionem eura pro 100% pokrytí širokopásmové infrastruktury. Chci se zeptat, jak postoupil tento záměr, aby ta infrastruktura skutečně mohla vzniknout. Děkuji. Jsem vám vděčná za ten první dotaz, pane předsedající. Ano, je správné se zmínit ohledně širokopásmového širokopásmové techniky. Nejedná se tu jen o kabely, ale také o bezdrátovou možnost příjmu, to znamená o satelity a podobně. Stoprocentní pokrytí nezmiňuje, jakým způsobem bude tohoto 100% pokrytí dosaženo, takže v tomto rozhodnutí o indikativních cílech to není konkrétně napsáno. Je tu pozitivní věc, která se týká Irska. Byla to velká příležitost investovat eh, do infrastruktur ze strukturálního fondu zaměřeného přesně na tento typ investic a Irsko využilo velkou, z velké části tuto příležitost, um, skoro 50 Když porovnáte uh, tuto um, schopnost využití fondů oproti jiným uh, státům, mohu tedy se zármutkem uh, říct, že u jiných států to někdy bylo jen um, něco nad nulou. Takže investice do infrastruktury je opravdu velice důležitá pro budoucnost, jak bych chtěla zdůraznit. A e, je to důležité pro vytváření pracovních míst a posilování ekonomiky. Někdy jsem ráda, že jsem už měla jiné e, portfolio za e, předchozího mandátu. Některá revidovaná pravidla pro státní nebo státní pobídky, státní pomoc, dali více vodítek k tomu, jakým způsobem se vypořádat eh, s takovouto situací. Také je třeba eh, zkoumat, co může Evropská investiční banka učinit, aby přispěla eh, k podpoře Eh, financování takovýchto projektů. Myslím tedy, že po posledním eh, přeskumu státní pomoci a jejich pravidel víme, co je přijatelné. A navíc teď eh, už se můžete zeptat tým pana komisaře Almuny. Eh, pokud budete žádat nějaké další informace, velice rádi vám odpoví, dají vám vodítka, jak pokračovat dál. Důležité je, aby pokračovalo partnerství veřejného a soukromého sektoru v investicích. A pak samozřejmě záleží na každém členském státě. Obecně myslím, že stoprocentní pokrytí, a teď se opakuji, je vynikající cíl. A hovořila jsem tedy o 100 megabitech, jak si to mám přesně představit. Hovoříme tedy o obrovském kroku vpřed eh, pro naši společnost. A tato diskuze opravdu se odehraje ještě před eh, koncem roku 2011. Děkuji, paní komisařko. A nyní budeme pokračovat s otázkami na pana komisaře Rena, který tady je zastoupen, čili další otázka 33 předložila panem Posltem. Pane komisaře, můžete odpovědět, prosím. Thank you, uh... Děkuji, pane předsedo ekonomický prospěch eh, přijetí eura. Pro členské státy, které vstupují do eurozóny a pro eurozónu jako takovou platí. A podrobná argumentace může být nalezena například ve zprávě z roku 2008. A podle smluv všechny členské státy mají přistoupit do eurozóny po splnění nezbytných podmínek. Avšak Dánsko Spojené království si vyjednali ustanovení opt-out, aby mohli zůstat mimo eurozónu. Pokud Dánsko a Spojené království rozhodnou o kandidatuře na vstup do eurozóny, budou podrobeni vyhodnocení konvergence podobně jako kterýkoliv jiný kandidát, což se stalo u všech kandidátů, kteří vstupovali v minulosti do eurozóny. Komise podpoří plně jejich přípravy, včetně příprav na přechod na novou měnu. Švédsko nemá ustanovení o opt-outu. Zatím Švédsko nesplnilo všechna kritéria pro přijetí eura. Není součástí směného mechanismu 2 a je třeba splnit některé, některá pravidla v oblasti kompatibility a členské státy, která nejsou schopny splnit veškerá pravidla pro konvergenci, by se měly snažit splnit tyto podmínky. Děkuji. Pan na 30 vteřin. Pane komisaři, jenom dva doplňující body. Za prvé, nechce se komise pokusit dodat odvahu Švédsku pro to, aby splnilo své povinnosti. Vždyť Švédsko je ze smlouvy povinno, to nelze libovolně vykládat. A druhý bod, a co je s Estonskem? Domníváte se, že Estonsko bude moci být přijato ještě v tomto roce v dohledné době? Máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jak bylo správně řečeno, Švédsko nesplňuje některá kritéria. Zmínili jsme kritérium, nejsou členy EMS, směného mechanismu a legislativa o centrální bankce by měla být uvedena do souladu s evropskou legislativou. A to jsou kritéria, které, které je možné splnit. Nejsou to ekonomická kritéria týkající se veřejného deficitu nebo zadlužení. A v tomto směru bych navrhoval, abyste se zeptal kompetentního komisaře pana Réna, který bohužel je nyní nemocný. Co se týče Estonska, pokud já vím, zde stále probíhá reporting o konvergenci a komise zatím nemá definitivní stanovisko v této věci. Další otázka 34 mm, byla předložena panem Papa Nikolajem. Pane komisaři, máte prosím možnost odpovědět. Pane komisaři, máte slovo. Můžete odpovědět na dotaz 34. Excuse me, Mr. President. Omlouvám se, pane předsedající. Indikátory ukazují, že za poslední deset let došlo k rozpojení mezi vývojem mest a produktivitou v Řecku, což způsobilo ztráty v konkurenceschopnosti, deficity na běžnému účtu veřejném a e, snížení exportu. Došlo k těmto významným faktorům, které stály také za e, zvyšováním e, ceny pracovní síly a zvyšováním mest. Domácí poptávka byla velká velkým faktorem v růstu eh, ekonomiky v posledních letech. O více než 80 se snižoval dluh, co je tento model samozřejmě byl neudržitelný. Eh, eh, vedlo to k daňovým dopadům, vedlo to tedy ke zvyšování úroků a k velkému deficitu veřejnému a zahraničním dluhům celého státu. Finanční potřeby vlády vedly k tomu, že veřejný sektor absorboval velkou část dostupných finančních prostředků, eh, což neumožnilo další rozvoj ekonomiky bylo zapotřebí, aby se snižovaly platy nebo byly omezeny jejich zvyšování a bylo zapotřebí také zavést striktní pravidla pro veřejné rozpočty, aby se znovu objevila konkurenceschopnost. Komise ví, že zmírnění platů eh, může mít také negativní eh, dopad na situaci v Řecku je zapotřebí na druhé straně, ale aby tato opatření uklidnila situaci na trhu a obnovila důvěru v řeckou ekonomiku. Řecko přijalo ambiciózní program na reformu administrativé ekonomiky. Konsolidační opatření řecké vlády jsou důležité, aby došlo k, tomu, k znovu obnovení důvěry na trhu a e, fiskální rovnováze. ECB a Mezinárodní měnový eh, fond eh, přicházejí, jsou ochotny pomáhat a eh, Změny v roce 2010 se netýkají jen snížení mest, hm, například u veřejné zprávy, ale také změnou výběru daní. Sdělení přijaté 9. března 2010 uvádí, že Řecko přijalo určitá opatření z února a na základě dosavadních informací fiskální opatření oznamená řeckou vládu 3. března stačí k tomu, aby aby dosáhly rozpočtových cílů Řecka v roku 2010. Pan Papa Nikola má možnost další otázky. Η ελληνική στατιστική αρχή, νομίζω αυτό έγινε σήμερα. Podle nejnovějších eh, oznámení řeckého statistického úřadu bylo řečeno, že nezaměstnanost dosáhla 11,3 a polovina z toho se týká mladých lidí ve věku zhruba 23 let. Vlastně Eh, to jsou ty nejproduktivnější skupiny lidí a tato generace mladých lidí eh, musela přijímat obzvláště nízké mzdy v Řecku. Nízká mzda již vlastně nemůže být dále snižována a proto je třeba velice opatrně postupovat, co se týče ze všeobecňování, zejména z hlediska pojednávání nezaměstnanosti. V Řecku máme veliké zneklidnění obyvatelstva. Všechny problémy v Řecku eh, se nevyřeší rozhodně propouštěním. Pane komisaře, máte slovo. Děkuji. Samozřejmě jsme velmi znepokojeni nezaměstnaností v Řecku a nejen v Řecku, mimochodem také v dalších částech Evropské unie, ale je také významné, aby základní ekonomické indikátory byly respektovány a po jistou dobu, pokud platy rostou rychleji než, než produktivita, tak máte problém. A to se v zásadě stalo v Řecku. Ale uvědomuji si, že je to problém masový, zejména co se týče mladých. A my aktivně situaci monitorujeme a jsme také názoru, že dlouhodobá finanční udržitelnost členského státu Evropské měnové unie je zásadního významu. Budeme tedy pokračovat s další dodatečnou otázkou pana Gunise 30 vteřin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hm, já bych navázal na otázku, kterou položil kolega zástupce pana Réna poukázal na to, že i v soukromému sektoru dochází ke krácení a já se teď musím ptát, jakým právem to říká zástupce komise. Jakým právem tady dáváte prognózy toho, co musí Řecko udělat v sektorech, které vůbec nespadají do komunitární politiky? To je otázka důchodů, a další otázky. Kdo může něco takového ospravedlnit? Kdo vám dává tu kompetenci, abyste tady činil takovou výpověď a abyste tady eh, prostě mm, dával prognózy řeckého hospodářství? Pane komisaři, máte slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. My určitě nežádáme, aby zaměstnanost ve soukromém sektoru se snižovala, ale vidíme, že nezaměstnanost eh, roste nejen v Řecku, ale ve velké části Evropské unie výsledkem finanční a ekonomické krize. A my tvrdíme, že třeba napravit řeckou ekonomiku, aby byla dlouhodobě udržitelná. A chceme také zachovat ekonomickou a měnovou unii, což má nedocenitelný význam pro celou evropskou ekonomiku. My určitě netvrdíme, že by měla růst nezaměstnanost. To je výsledek. A bohužel je to výsledek politik, které byly vedeny po jistou dobu. Další otázka je otázka 35, otázka pana Kosy a jeho zastupuje paní Gaj. Pane komisaři, můžete odpovědět na otázku 35. Uh, Děkuji pane předsedající, za slovo. Když Globální krize zasáhla Maďarsko zejména v roce 2008. To bylo velice tvrdé. Komise se i hned rozhodla, že pomůže balíčkem této zemi. 6,5 miliard eur bylo věnováno, což bylo víc než polovina eh, financování finančních prostředků dostupných pro člen, nečleny eurozóny. A eh, pomohl eh, CMF a Mezinárodní banky mm, přinesla ještě další finanční prostředky, bylo to 20 miliard. Došlo k 6% eh, pádu ekonomiky v loňském roce a čeká se stabilizace v tomto roce. Navíc vláda ztratila přístup k finančním trhům kdybychom nepomohli, znamenalo by to, že fiskální politika by musela být ještě horší, ještě restriktivnější, e, než e, byla, aby se snížil e, rozměr recese. Došlo také k velkému nárůstu nezaměstnanosti a mezinárodní pomoc směřovala k tomu, aby se zmírňoval sociální dopad krize, včetně zranitelných skupin no, obyvatelstva. Samozřejmě takovýto program, aby byl důvěryhodný, aby pomohl skutečně zemi zpět eh, k udržitelnému růstu a správnou financování, bylo zapotřebí mít eh, vládní strategii a konsolidační opatření. Podle principu subsidiarity členské státy jsou zodpovědné eh, za vytvoření a implementace mm, opatření sociálních opatření. A Maďarsko se tedy snažilo šetřit v rozpočtu lépe, zacelovat eh, financování a své finanční prostředky, které mělo k dispozici. Paní 30 vteřin. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, és köszönöm a választ. Kósa képviselő úr. Eh, Děkuji vám za tuto odpověď, pane komisaři. Za pana Košu jeho jménem eh, bych eh, chtěla ještě něco poznamenat. Maďarsko nemělo příležitost využít eh, evropského plánu na ekonomickou obnovu. A proto jeho situace se samozřejmě nezlepšila Naopak došlo spíše ke zhoršení, zejména v oblasti zaměstnanosti. A vzhledem k tomu, že zde nebyla dostatečná pomoc, situace se dále horšila, takže došlo k jakému si začarovanému kruhu. Uh, pane komisaři, děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Já nejsem um, ne, zodpovědný za uh, přímo toto téma ale myslím, že vážený pan poslanec a paní poslankyně, kteří hovoří o velkém eh, balíčku, který pochází z členských států, finančním balíčku. Eh, znamená to, že tyto finanční prostředky nebyly přímo k dispozici členským státům, ale eh, nemohly být využity na splacení deficitu státního rozpočtu. Došlo ale k následné dodatečné pomoci 20 miliardové a byly tedy dány prostředky Maďarsku k dispozici. Maďarsko tedy mohlo přijmout opatření, aby překonalo krizi, ale e, členské státy nedostaly přímo povolení k tomu, aby využívali finanční prostředky. Pane Kundis, máte 30 vteřin na další dotaz. Pane předsedo, pane komisaře, odpověď, kterou jste právě poskytl, vlastně nereaguje na otázku. Právě s pohledem na Řecko jsem chtěl říct si následující věc. Opravdu jste se zaobíral tím, co učinil Mezinárodní měnový fond? rozhodnutí, které tam padlo, vždyť to mělo katastrofické důsledky. Otázkou teď skutečně je, zda se komise vůbec zaobírala tím, proč Mezinárodní měnový fond začal jednat a na základě jakého článku došlo k tomu zapojení Mezinárodního měnového fondu. Tady bych tedy velice rád měl jednoznačnou odpověď, na jakém základě jednal MMF. Velmi stručně, kdyby MMF měl zastáhnout Řecku, to by muselo být na žádost Řecka. Oni nezasahují jednostranně. A jak pan poslanec dobře ví, došlo evropské dohodě mezi členskými státy, které jsou součástí ekonomické minové unie, aby členské státy byly zapojeny a MMF, ale pouze na žádost členského státu, v tomto případě Řecka, se něco takového stane. A zatím to projednáno nebylo. Eh. Dostáváme se k další otázce, 36 kterou položila paní Eleni Teocharus. Pane komisaře, můžete odpovědět, prosím. Uh, Pane předsedo, to je otázka, jež to mám. Já bych rád požádal o ukončení této rozpravy, protože já zastupuji pana Réna a já zde nemohu zůstat déle, protože mám další závazky po 8 hodině. Takže bylo by možné ukončit tuto fázi odpovědí. Bohužel zde nemohu zůstat déle. A great difficulty from part of the European Union. Já, já nepřijímám tuto odpověď, že nemáte čas. Já jsem poslanec parlamentu. Pokud nemáte čas, tak odejděte tamhle dveřmi. Já jsem tady seděl velmi dlouho, abych eh, čekal na odpověď a měl byste mít slušnost odpověď parlamentu. Je velmi arrogantní, že tato, takto říkáte, že nemáte čas. Je na předsedovi, aby rozhodl, ale já neodpovídám na otázky, které byly položeny mně osobně, ale panu Rénovi. A pan Rén je nemocný a nemůže tu být. Ale to sdělte panu předsedajícímu. Já respektuji autoritu pana předsedajícího. Vy jste správně zde naznačil, že zastupujete nepřítomného člena komise. Nicméně otázky komisi jsou plánovány do půl deváté podle našeho harmonogramu. A vzhledem k těmto okolnostem já vás nemůžu přivázat k vašemu křeslu a máte tedy nešťastnou dobu, že zastupujete pana Rena a, a je třeba, abyste ho zastoupil v plném rozsahu. Tak Prosím, odpověste paní Theocharse. Já, jak jsem již řekl, předseda rozhoduje o tom, co bych měl dělat, takže budu pokračovat. Ať se stane cokoliv. Finanční krize, která se vyvinula v makroekonomickou krizi, je nebývalá z hlediska e, pokrytí i rozsahu. A týká se to tedy e, oblasti eurozóny a nevyhnutelně takhle také zasáhla malou otevřenou ekonomiku Kypru. Podle předběžných odhadů uvolněných e, Kyperskou statistickou službou hrubý domácí produkt Kypru se snížil o za rok 2009. Je to poprvé, kdy je negativní tedy úroveň růstu za posledních 35 let na Kypru. Tyto nepříznivé podmínky spolu s poklesem nárůstu aktiv a opatření, které patří do Evropského plánu obnovy, vedly ke zhoršení veřejných financí a podle poslední notifikace údaje kyperských úřadů předaných v březnu 2010, které jsou ověřovány Eurostatem, bilance zadlužení dosáhlo 6,25 HDP v roce 2009. Pakt růstu a stability vyžaduje, aby komise připravila příslušné zprávy, když překročí tyto hodnoty 3% a komise v současnosti připravuje takovou zprávu týkající se Kypru. Až bude zpráva připravena, bude předložena radě a rada rozhodne, zda deficit je přílišný. A v takovém případě by rada předložila doporučení Kypru a budou stanoveny lhuty pro opravné kroky. Mezitím kyperská vláda také vysla aktualizovaný plán stabilizace obsahuje měnovou strategii do roku 2013. V současnosti komise vyhodnocuje aktualizovaný plán a připravuje také stanovisko k tomuto programu. Děkuji. Kdyby drobě vteřin má Jose Ocaros. Κύριε bylo eh, skutečně mm, škoda, kdybyste neodpověděl za komisi v době, kdy byla otázka položena. Mně se také jednalo o to, abych se dozvěděla, zda souhlasíte s programem, eh, na kterém se dohodla kyperská vláda. Zajste s tím spokojen, to bych tedy ráda věděla. Týká se to konvergenčního programu. Pane komisaři? Máte slovo, pane komisaři. Pane předsedo, mohu jenom opakovat, co jsem už řekl. Dojde k hodnocení, to je normální postup, vztahující se na všechny členské státy, včetně Kypru, a pokud komise dospěje k závěru, že deficit je přílišný, tak učiní doporučení Kypru. Dostáváme se k další otázce. 37, prosím pěkně, to je otázka pana Messerschmitta a prosím o odpověď, pane komisaři. Uh, Děkuji vám, pane předsedající. Vážený poslanec, jak se zdá, uvádí, že nezávislost měnové politiky eh, by eh, umožnila lepší člení krize, ale já si myslím, že to není správné. Vysoký deficit není způsobený eh, měnovou politikou, ale vysokce rizikovými operacemi a nedostatečnou udržitelností dluhu. Úrokové míry jsou na historické minimum a eurozóna má eh, značnou likviditu, včetně řeckých eh, orgánů. Eh, jsou tu ještě jiné mechanismy, než je nesměný kurz, které mohou ovlivňovat situaci. Například ve zprávě z roku 2008 máme takovéto údaje z EMU. A nebyl dostatečně hladký přechod v Řecku posledních letech. Proto je třeba zajistit mnohostranný dohled zaměřený na zintenzivnění eh, tlaku eh, partnerských eh, států při problémech, hm, pokud možno už při jejich zrodu. Takto komise už reagovala při předchozí otázce, takže už jsem to velkou část vysvětlil. Pan Messerschmidt. Ano, existuje celá řada možností, eh, jak regulovat směný kurz. Eh, samozřejmě má člověk svou nezávislost, ale to členové eurozóny nemají, protože členové eurozóny eh, mají celou řadu nástrojů, které se soustředili ve, které se odložily ve Frankfurtu a není pravda, že úroky jsou jednotné v Evropě. Střednědobé a dlouhodobé úroky jsou například velice různé eh, eh, řecky úplně, jsou úplně jiné než dánské a přitom máme my vlastní měnu, ale pakliže Řecko, kdyby bylo bývalo Řecko, nebylo Eh, ve frankfurtské pozici tak seškrceno, jistě by se mohlo bránit a mělo by méně problémů, než má teď. Pane komisaři. Well, uh, Vážený eh, poslanče, Vážený pane poslanče, samozřejmě vy nenapadáte celou myšlenku měnové unie, ale už není možné devalvovat měnu protože už eh, nemáme národní měny, je tu jen evropská měna, takže už neexistuje nic jako řecká měna. Řekové mají evropskou měnu euro a individuální devalvace by byla zcela proti myšlence Evropské měnové unie. A Evropská měnová unie opravdu Ehm, má svá pravidla a Řecko udělalo vše, aby splnilo její kritéria. Další otázka, otázka 38, kterou položil pan Kimičel. Pane komisaři, máte slovo na odpověď na otázku 38. Thank you, uh, Mr. President. Um... Děkuji, pane předsedo. Krize ukázala potřebu vytvoření rámce pro řešení krizí v eurozóně. A je třeba zvážit veškeré právní a institucionální ukazatele. 25. března hlavy po představy vlád vyslali důrazný signál o vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala do konce roku vytvořením právě takového mechanismu pro řešení krizí. Diskuse o vytvoření Evropského minového fondu se dovká se řady prvků. Zejména komise se shodla na tom, že třeba vytvořit rámec pro finanční podporu přísně podmíněnou, a která by se týkala kompatibilních úrokových sazeb, ale není třeba nového tělesa proto, aby byl zajištěn, byla zajištěna stabilita ekonomické minové unie obecně i pevný závazek eh, vůči těmto politikám je uhelným kamenem úspěšného fungování Evropské eh, ekonomické unie. A je třeba přijmout nové návrhy týkající se dohledu na základě přijatých eh, návrhů v rámci programu Strategie Evropa 2020. Děkuji. Za prvé se chci omluvit panu komisaři. Všichni jsme asi pod eh, vlivem negativních přírodních jevů, nebyli jsme doma a pan komisař se stal obětí tedy této situace, nahrazuje kolegu. Vlastně o čem zde hovoříme středně do, o střednědobém výhledu. Mělo by to být za rok, za několik měsíců, byla by to polovina existence komise. Jaká je určitější odpověď, pokud je o realizaci tohoto fondu? Pane komisaři. Ta otázka by měla být položena komisaři Rénovi, ale když se podíváte na doporučení, která jsme učinili, a dohody, které byly uzavřeny na podporu zejména Řecka, kombinací bilaterálních půjček a podpory MMF, je jasné, že komise je názoru, že to, co se nyní stane, nemůže být řešeno Evropským měnovým fondem, protože to by trvalo mnohem déle. Takže to je skutečně střednědobý projekt, ale pokud jde o konkrétní časový rámec, tady bych navrhoval, abyste se ptal Oliho Réna. Dobrá, Poslední otázka od paní Kraci, to je číslo 39. Pane komisaři, můžete odpovědět na otázku 39, prosím. 39. 39. Thank you. Uh... Děkuji, pane předsedající. Pan komisaře dlouho Komise dlouho byla za to, abychom mohli mít větší možnosti dohledu v této oblasti. A vzešlo to také z prohlášení Evropského parlamentu o veřejných eh, financích. Komise chce využívat nástroje, které vycházejí z nové smlouvy, zaměřené na správné řízení a chceme přiložit nové návrhy na to, abychom předložili eh, komplexní rámec pro eh, eurozónu, zejména v článku 136 eh, smlouvy. Komise může začlenit do tohoto rámce i možnosti včasné reakce včasného zásahu, abychom mohli reagovat při nevyváženosti eh, ekonomik a mohli chránit ekonomiky eurozóny. Co se týče fiskální politiky, je třeba se zaměřit na fiskální stabilitu eh, s ohledem na eh, možný potenciál růstu na situaci současné krize a žádá se plnění paktu růstu a stability. To je třeba mm, striktněji prosazovat. Je třeba se zabývat veřejnými financemi a jejich Mm, jejich využíváním. Nově bychom se měli zaměřit na otázku udržitelnosti fin- eh, veřejných financí, včetně fiskálních pravidel. Také se musíme věnovat případům, kdy pravidla jsou opakovaně porušována. Ehm, měly by být silnější incentivy, tedy pobídky, a na druhé straně by měly být silnější i eh, sankce za porušování pravidel je třeba sledovat, zda dochází k nějaké makroekonomické nestabilitě a to, jak u eh, nových, tak u starých členů eurozóny. Dochází k přelévání eh, nepříznivé situace z jednoho státu na druhý. A je třeba uvažovat o celkových nákladech eh, takovýchto situací pro eurozónu jako takovou. Samozřejmě, že Eh, dopady takovýchto situací jsou, důle, eh, jsou významné pro další fungování EMU a je eh, třeba, aby se čelilo vysokému zadlužení některých členských států. Dochází také k oslabení poptávky v některých členských státech, protože tam jsou i vysoké soukromé individuální dluhy. A je třeba mírnit vulnerabilitu veřejných financí. V krizi došlo k tomu, že některé státy eh, utrpěly eh, situaci, která se přelevala z jiných částí eh, světa, kvůli tomu, že jejich ekonomika byla slabší. Musíme se tedy věnovat rozvíjení konkurenceschopnosti s cílem stanovit rámec pro včasnou detekci a účinnou korekci takovýchto situací v EU. Komise navrhuje proskoumání dalších možností k vytvoření mechanismu e, pro řešení, včasné řešení krize a je třeba řešit situaci, jakmile vznikne tato potřeba, což nám ukázala situace v Řecku. Potřebujeme vytvořit ex ante, tedy předem jasná, konzistentní pravidla pro další postupování, anebo pro případnou eh, podporu určité mm, země, která by se ocitla eh, v potížích a spolupracovala s EMU, tak aby v rámci eurozóny eh, byly zde pravidla pro její pomoc. Je třeba, aby komise zajistila mm, vytvoření podrobného rámce. Respektuji vaše přání odejít a nepřerušil se vás, ale pro tlumočníky to nebylo jednoduché se vyrovnat s rychlostí vašeho projevu. Věřím, že to bylo maximálně srozumitelné paní Kraca doplňující. Ano, děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám za vaši odpověď. Dovolte, abych se ještě vrátila k tématu dohledu a nerovnováhy. Já jsem se chtěla dozvědět prostřednictvím mé otázky, zda tato divergence, nejenom ta nerovnováha, kterou známe, ale prostě tato hospodářská odchylka, eh, kterou se zaobíráme a kterou se zaobíráte vy. Otázkou, jak podchytíme tyto divergence mezinárodní krize a krize v Řecku, teprve projevila veškeré své slabiny. Děkuji vám, ale ještě bych také chtěla říci, že nový článek 36 je nesmírně důležitý, ale je potřeba udělat i další koordinační opatření, ale je potřeba mít také politickou vůli. Děkuji vám. Thank you. Uh, Děkuji. No, pane předsedo, chci se sám omluvit uh, i tlumočníkům. Ta situace je skutečně mimořádná. A také se to můžete vykládat tak, že jsem se snažil odpovědět na všechny otázky do 8.30. Ale pokud jde o doplňující otázku, myslím, že je třeba se vrátit ke zdrojům krize v jednotlivých zemích. Tato nerovnováha vznikla časem a pokud jde o konkurenceschopnost, tak eh, došlo k zásadní nerovnováze mezi platy a produktivitou práce. A to je záležitost národní politiky. A zda je lepší to zblízka sledovat, tak samozřejmě je to lepší. Nesmíte zapomínat, že v roce 2002 Evropská komise navrhla, aby auditoři ověřovali údaje v jednotlivých členských státech a to nebylo přijato členskými státy. Tedy monitoring je důležitou součástí národních rozpočtů, aby národní rozpočty byly v souladu. A to se týká také Řecka mimochodem. Eh, Děkuji mnohokrát. Mohu vám říci jen to, že Oli Red vám nyní vděčí za hodně. Příště eh, byste si tedy s ním měl vyjednat nějakou odměnu. Ano, otázky, na které eh, z časových důvodů nebylo možno odpovědět, eh, budou mít písemné odpovědi. Končí nám tedy hodina. Eh, bez diskuze s komisí a děkuji vám všem. Zasedání bude pokračovat v 9 hodin.